je způsob, jak bychom měli oživit růst, protože jsem přesvědčen o tom, že právě malé a střední podniky nám tento růst přinesou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji komisaři Barnerovi. Tím je tato rozprava u konce. A jako další bod na našem programu máme jednominutové projevy člán, podle článku 150 jednacího řádu a jako první dávám slovo panu Kukanovi. Děkuji, pane předsedající, kolegové. Předna, přednedávnem uveřejněné dokumenty Evropskou komisí o rozšiřování čekatelům na členství říkají, že výhlídky jsou možné jenom díky dosaženým výsledkům. Takže to potěšilo zejména ty, kteří dokázali pokračovat uskutečňování reform a plnění kritérií kolikrát na základě kompromisu politických aktérů. Ti, kteří to nedokázali a pokračovali eh, v neplodném napínání svalu, byl ten uplynulý rok ztraceným časem. Přitom jim to ukázalo, že bez práce to nepůjde a pokud eh, budou chtít dosáhnout výsledků, budou se muset pustit tvrdě do práce. Vymlouvání se na zahraničí a na různé těžkosti se jim rozhodně nevyplatí. Děkuji panu Kokanovi. A teď paní Blinkovičute. Děkuji, pane předsedající. Eh, nezaměstnanost mladých eh, v některých zemích EU představuje 30 až 40 nebo téměř až polovina mladých eh, lidí nemá zaměstnání. Co s tím dělat? Podle mě bychom měli vytvořit programy zaměstnanosti, které by byly speciálně zaměřené na mladé lidi. Měli bychom podpořit zaměstnávání mladých. Snaž, měli bychom také investovat do průzkumu pracovního trhu, abychom zjistili, kde bude největší nedostatek pracovní síly v budoucnosti a adaptovat naše vzdělávací systémy. Stejně tak bychom měli zaměstnavatele více zapojit do vzdělávání odborné přípravy pracovníků a Měli bychom eh, nabídnout systém pobídek pro ty firmy, které budou zaměstnávat mladé lidi. A v neposlední řadě bychom také měli zavést legislativu pro různé stáže a praktika. Děkuji paní eh, Blinkevičute a nyní dávám slovo paní Bilbao Barandika. E Terorismus ETA e skončil. V těchto veselých dnech si musíme připomenout, že my Baskové jsme nikdy nepřistoupili na to, aby zabíjeli naším jménem. Svolali jsme první eh, manifestaci proti terorismu ETA. To byl vždycky většinový názor baskické veřejnosti. ETA ne. Proto tedy ratifikuji svou žádost eh, z roku 2010. Mírový program pro Euskady potřebujeme, abyste nám pomohli. Tak bude lepší a snadnější upevnit mír a pracovat na smíření a využít paměti k tomu, abychom neopakovali chyby a napravili důsledky. Nesmíme zapomínat na oběti. Musíme uznat to, že se vzdávají svého práva na pomstu a proto navrhuji, abychom změnili to ticho, které má normálně eh, jako ticho na tatika, tak abychom zatleskali, protože si to oběti zaslouží. Paní Swinburne. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poblahopřát velskému rugbyovému týmu za skvělé umístění, kterého dosáhl na světovém šampionátu na Novém Zelandu Rugby je velským národním sportem a velské družstvo se zaslouží poděkování za umístění v semifinále. Eh, to, že se mi podařilo slyšet eh, velskou hymnu v mé mateřtině, je, bylo pro mě velkou radostí. Spoustu velských hráčů rugby hovoří eh, velšsky a je to také ehm, prostředek, jak posílit eh, národní a kulturní jednotu. Sport je eh, rozhodně prostředek, jak posílit diverzitu. A ještě jednou blahopřeji vašskému rugbyovému týmu. Děkuji paní Swinburne a nyní Kolega Tavareš. Obrigado. Nas últimas semanas... Děkuji mnohokrát. V uplynulých pár týdnech e, Portugalci přišli o 14 e, na svých důchodech, o 30 e, na hodnotě svých penzí, o pětinu hodnoty svých mest a platů. Lidé o tom často neví, ale Eh, v zemích postižených problémy eh, hrají roli také eh, přímé zahraniční investice. Velká část těchto investic jde do nizozemské. Lidé využívají podniky, které mají pouze, pouze fiktivní sídlo a poštovní schránku PO Box tady v Holandsku, aby se vyhnuli placení daní u nás. A bez daňové harmonizace tedy to znamená, že stavíme Evropany navzájem proti sobě a ničíme euro. V roce 1979 eh, pan Kane eh, řekl, že Keynes řekl, že kdybychom vedli eh, diskuse o finanční stabilitě, nezaměřili se pouze na bezprostřední zisk, ale na, na podpoření ekonomiky, pak bychom jistě postupovali lépe. Děkuji a není pan Triantifilides. Liberalizace a, pardon, osvobození eh, izraelského vojáka Šalita a jeho výměna za tisíc palestinských eh, vězňů vedla k vlně optimismu na obou stranách. My bychom měli teď využít této příznivé situace a požadovat na Izraeli, aby eh, přijal konečně dlouho očekávaná rozhodnutí, například zrušení blokády Gazy, propuštění dalších eh, palestinských vězňů a zastavení a rozšiřování osad na západním břehu. Měli bychom tuto výměnu využít pro nastartování pozitivní dynamiky celého procesu. Jinak to propuštění šalita za tisíc palestinců zůstane nevyužité. My bychom ho měli využít k většímu přiblížení těchto dvou národů. Teď eh, pan Morganti. Pane předsedo, Kolegové, v minulých dnech jsem slyšel, že Čína by mohla zachránit euro a dokonce Evropu. To jsou věci, které zaznívaly fatalistickým tónem nebo dokonce někdy značením. Já chci položit jednoduchou otázku, proč by Čína měla pomáhat Evropě? Tato pomoc by určitě nebyla samoučelná. Mohl by to být poslední a smrtelný, smrtící úder azijských zemí. Já jsem opravdu rozhořčen. Vidím, že Evropa si vůbec neuvědomuje, co by Čína mohla udělat. Já jsem z Práta, kde je největší koncentrace čínského obyvatelstva v Itálii. Možná i k nám přijeli, aby nám pomohli, ale teď ovládají většinu města ekonomika našeho města byla postupně a vědomě zničena. Děkuji panu Morgantimu a nyní má slovo paní Škrdlevská. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. V mnoha členských státech, jak na národní, tak na místní úrovni, byla zavedena charta velkých rodin. Jde tedy o podporu velkých rodin. Každá taková charta umožňuje těmto rodinám eh, nárok na určité dávky a určitá, určité slevy. Ovšem v této věci neexistuje eh, celoevropská celoevropská regulace, která by pro velké rodiny zakládala stejná práva všude v Evropě. Podle mého názoru by Evropský parlament a eh, Evropská komise měly podporovat velké rodiny s velkým počtem dětí a měly by platit stejné zásady, stejná pravidla všude v Evropě. Velké rodiny musíme podpořit v naší stárnoucí společnosti. Kromě toho je třeba zohlednit skutečnost, že tato charta by podpořila naše kroky na podporu, na podporu rodiny. Proto bych apeloval na komise, aby co nejdříve podnikla příslušné kroky. Děkuji paní Krlevská a teď pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Evropa eh, Evropa obsahuje 25 světových lesů. Jsme vlastně jakousi lesní pokladnicí s obrovskou eh, biorozmanitostí, kterou je třeba chránit. Nicméně naše eh, lesy se stávají oběti odlesňování. V Rumunsku například a v našem národním parku Retrozet dochází k masivnímu odlesňování a to se souhlasem úřadu i když jde o chráněné území. To přineslo zhoršení kvality půdy a vymezení některých živočišných a rostlinných druhů. Bohužel Evropská unie eh, má sice zaveden systém monitorování odlesňování, ale situace není pravidelně vyhodnocována, ani pokud je odlesení, ani pokud je o stav lesu. Měli bychom tady zlepšit náš monitorovací systém, Měli bychom eh, zavést postupy pro ochranu lesů v EU, eh, tak abychom toto bohatství odkázali příštím generacím. Děkuji panu Kutašovi a nyní je na řadě pan Gallagher. Včerejší zasedání Evropské rady v Bruselu, které se bude opakovat ve středu, má být rozhodujícím okamžikem pro jednotnou měnu. Představitelé EU by se měli rozhodnout, eh, jak vyřeší situaci v Řecku a zabrání rozšíření této krize do zbytku Evropy. I v Irsku jsme měli návštěvu trojky, ta se setkala s irskou vládou a mluvčí naší strany se vyslovil k hodnocení. To hodnocení je takové, že Irsko je na správné cestě a dosahuje dohodnutého pokroku. Ten eh, program oživení je prováděn a povede k hospodářskému oživení. Eh, ve středu pravděpodobně dojde k eh, Eh, odpisu až 60% řeckých dluhopisů. Někteří u nás ale spochybňují to, jestli bude muset Irsko splatit eh, půjčku, kterou obdrželo na záchranu svých bank. Eh, předseda přerušuje. Děkuji a následuje kolegyně Stanoka. Pane předsedo, vážení kolegové, uplynulo přesně 20 let od té doby, kdy v Lotyšsku bylo schváleno usnesení, podle kterého občanství Lotyšska bylo uděleno pouze těm, kteří tam byli v roce 1940 a jejím potomkům. To znamená, že část občanů byla zbavena svých práv. To byl strašný moment v historii, protože velká část občanů byla zbavena občanství a hlasovacích práv. Já bych se chtěla zeptat, jestli tato situace je spravedlivá. Kdokoliv z Evropské unie přijede do Lotyšska, může hlasovat v místních volbách a evropských volbách, ale velká část lidí, kteří žijí desetiletí v Lotyšsku, toto právo nemají. Já souhlasím eh, s návrhem eh, zelených.